Musíme dosáhnout toho, abychom měli obchodní značku pro spravedlivý obchod v oblasti energetiky v Evropě. Děkuji a teď přerušuji zasedání do 15 hodin.